Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σας... Dámy a pánové, dovolte, abychom začali se schůzi. Dobrý den a první bod na programu to je eh, zpráva paní McCarthy o zpráv, je to zpráva o provádění směrnice o mediace v členských státech dopad její a její využívání e, soudy. Začneme tedy s rozpravou a začíná paní zpravodajka. Paní McCarthy, máte slovo na čtyři minuty, prosím. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji. Já jsem si myslela, že mám 6 minut, ale dobře, stačí mi čtyři. Za prvé chci poděkovat kolegům z výboru a sekretariátu